Vážení kolegové, vážení kolegové, začneme za minutu. Uh, Úvodem bych chtěl říci několik slov k zemětřesení v Japonsku. Prosím, abyste proto zaujali svá místa. Dámy a pánové, chtěl bych říci několik slov o zemětřesení a tsunami, které postihlo Japonsko v souvislosti s těmito tragickými událostmi bych chtěl jménem celého Evropského parlamentu vyjádřit soustrast eh, eh, rodinám a pozůstalým obětem a celému japonskému národu. Prožíváme tuto obrovskou humanitární tragédii spolu s vámi. Od druhé světové války je to největší tragédie v zemi, která si vyžádala tisíce mrtvých a způsobila obrovské materiální škody. Vzdáváme hold neunavnému úsilí japonských záchranářů a samozřejmě také úřadů na ochranu životního prostředí a občanům, kteří se snaží s velkou důstojností a sebekontrolou kontrolou um, eh, nastolit eh, normální řád. Jsme si jistí, že v této chvíli občané Evropské unii, unie stojí po boku japonského národa. Prosím, abyste se nyní, dámy a pánové, eh, postavili, abychom uctili minutou ticha oběti tohoto, této nevýslovné tragédie. Děkuji Państwu. Thank you much. Děkuji. A nyní zahajuji konferenci předsedů, která je veřejná pro všechny členy parlamentu. Chci přivítat předsedu Evropské rady, pana Rompuja a také pana Barosa, předsedu Evropské eh, komise a také eh, pana Ševčoviče, eh, komisaře. Nyní bych chtěl udělit slovo panu Van mm, Rompuyovi, který přednese mm, závěry, závěry Evropské rady, která se konala 11. března 2011. Um, Jedná se o oficiální body programu e, e, rady a nyní má slovo pan Van Rompuy. E, Vážený pane předsedo, vážení členové parlamentu, dovolte, abych se předně připojil k vyjádření soustrasti a také pochopení eh, pro eh, lidi Japonska, eh, kteří jsou postiženi v těchto dnech eh, přírodní katastrofou a eh, navíc i eh, katastrofou jadernou. Evropská unie je na straně japonského lidu v těchto obtížných dnech a týdnech a my jsme nabídli Japonsku pomoc, mm, jakou, jakákoliv je v našich silách. Pan předseda Barroso a já jsme toto sdělili prem, japonskému premiérovi Kánovi a tak, jak se nyní věci mají, asi 20 členských států již nabídlo Eh, personální a materiální pomoc Japonsku. Tato pomoc eh, se týká například polních nemocnic, čističek eh, vody, záchranné a odborné týmy. Také jsme ochotní pomoci v případě, že se situace v jaderné elektrárně ještě zhorší. I když to nebude dostatečné, učiníme vše, co je v našich silách, abychom pomohli lidem v nouzi. Mohu vás informovat, že na Evropské eh, radě 24. a 25. března proběhne debata o katastrofě v Japonsku a o eh, jejich následcích pro Evropu a svět. Jeden aspekt je jaderná bezpečnost. Včera na iniciativu komise se konalo setkání regulátorů a průmyslu a dospělo k závěru, že existuje eh, podpora pro organizaci zátěžových testů jaderných elektrární elektráren. Eh, ministři pro energetiku se setkají v pondělí, aby diskutovali o důsledcích, které toto má na energetiku, na trhy a na případnou reakci z naší strany. A nyní eh, k dvěma hlavním bodům ehm, setkání minulý pátek. První eh, bylo mimořádné setkání nebo zasedání Evropské rady. Centrem pozornosti bylo opatření týkající se jižního sousedství. Evropští ehm, vůdci jsou potěšeni demokratickým hnutím v tomto regionu a současně máme velké starosti eh, s událostí v Libii. Já jsem svolal eh, toto mimořádné zasedání Evropské rady, abychom se dobrali společné odpovědi. Za prvé, revolty eh, v jižním regionu jsou pozitivní, ale také mají negativní stránky. Vidíme určitou naději, ale samozřejmě i určité Eh, kroky zpět a eh, za několik eh, minut řeknu něco o Libii. Nedávné události v Bahrajnu, aktuální události v Bahrajnu tež působí starosti, ale v Tunisu a Egyptu dochází skutečně k nezvratným pozitivním změnám. Pokud jde o Tunis, tak Evropská rada nabídla pomoc při organizování voleb 24. července. Egyptské orgány povzbuzujeme v jejich krocích vedoucích k zabezpečení skutečné demokracie. I v Maroku probíhají eh, změny, které vítáme. A Vítáme všechny změny v tomto regionu. Eh, věděli jsme od prvopočátku, že proces eh, potrvá jistou dobu a že výsledek bude nejistý, eh, možná i kontroverzní a bude se lišit země od země. Nikdy to nebude pouze jeden jediný vítězný pochod směrem k svobodě. A proto je důležité realisticky a průběžně hodnotit situaci v, na, v regionu a současně um, věřit v eh, pozitivní výsledek. Tato situace jižních, v jižním regionu má také strategický dopad na Evropu, jak Evropská rada usoudila. A proto Evropská unie podpoří všechny kroky e, směřující k demokratické transformaci a ekonomickým reformám, které které prospějí lidem. Samozřejmě potřebujeme nové partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu. Ehm, toto téma bude programem eh, našich nadcházejících zasedání Evropských eh, rad. A nyní se dostávám k problematice eh, Líbie. To bylo hlavní téma v pátek. My vyjadřujeme rozhodnutí, že použití násilí vůči libijskému lidu musí být zastaveno. Evropská rada vítá a povzbuzuje přechodnou Národní radu sídlící v Bengázi. Zanedlouho se s ní setkám. Přechodná rada je dle našeho názoru věrohodným vyjednavačem. cílem izolovat eh, současný eh, režim Evropská unie přijala tvrdé sankce. První balík byl schválen 28. února, dva dny poté, co eh, Bezpečnostní rada OSN přijala sankce o, o Libii. Zahrnuje zbrojní embargo, dále zákaz udělování víz a také zmrazení aktiv. A druhý, druhý balík byl schválen 10. března zmrazení aktiv bylo rozšířeno na nejdůležitější země, finanční instituce, jako například Centrální libýskou banku a investiční um, úřad. Minulý pátek jsme také hovořili o humanitární krizi, která se začíná rozvíjet um, v Libyi a v okolí. Více než čtvrt milionu eh, lidí eh, již um, eh, opouští zemi. Evropská rada prohlásila, že bezpečnost lidí musí být za každou cenu zajištěna s cílem ochrany chránit um, obyvatelstvo. Jsou členské státy ochotny prověřit všechny obce za eh, podmínky, že tři podmínky budou splněny. A sice eh, potřeba, eh, jasný právní základ a podpora regionu. Mezinárodní společenství, Africká unie, Arabská ligie, EU, USA, Čína a Rusko se zatím ještě nedohodly na nejlepším způsobu odstranění Gaddafiho. Nadále ale vědí, vyjednáváme s cílem dosažení mezinárodní eh, podpory k mm, eh, eliminaci současného eh, libýského vedení. Věc má ještě jednu, jeden aspekt. Svět bude konfrontován proudy migrantů a i to vyžaduje naši konkrétní solidaritu a proto vyzýváme všechny členské státy, aby nadále poskytovali humanitární i technické Eh, technickou podporu agentuře Frontex. Eh, žádáme komisi, aby vyčlenila další zdroje. Jde totiž o ochranu šengenského prostoru a jde o naše společné evropské hranice. Závěrem bych chtěl ještě zmínit jeden obecný bod. Povstání v Tunisu, Egyptu a eh, Libyi se týkají Eh, naději mladých lidí po celém světě, eh, naději v bezpečnost, v prosperitu, právo na práci, svobodu slova. A eh, je to důležitá epizoda v boji za svobodu a spravedlnost. I toto je důležité zdůraznit z hlediska veřejného mínění v našich zemích. Dámy a pánové, jak víte, zasedání Evropské rady pak vyústilo, respektive pokračovalo setkání setkání hlav států eurozónu. My jsme schválili takzvaný pakt pro euro a také jsme se eh, dohodli na řadě dalších prvků ekonomického balíčku, který bude schválen na Evropské radě příští týden a který by nám měl umožnit zvrátit situaci. Eh, dovolte, abych začal paktem pro euro. Eh, bude to důležitý ekonomický pilíř měnové unie. Bude se zaměřovat zejména na oblasti, které spadají do národní kompetence kompetence. Jde o určité dodatkové um, úsilí a opatření nad rámec těch, které jsme již schválili eh, a zaměří se na oblasti, které jsou klíčové pro zvyšování konkurenceschopnosti rovnosti a mm, mm, mm, odstranění nerovnovách. Jsme přesvědčeni, že naše ekonomiky musí být konkurenceschopnější a konvergentnější. Žijeme v globální ekonomice a ztráta konkurenceschopnosti byla vlastně hnací sílou veřejné dluhové krize. Vnitřní a vnější konkurenceschopnost je též eh, podstatná eh, a musí pomoci Evropské unii k udržitelnému růstu, k eh, zvýšení zaměstnanosti, vyššímu příjmu obyvatel a k zajištění sociálního státu. Snažíme se pracovat na realistickém návrhu pro pakt pro euro a těsně v tom spolupracují s předsedou Evropské komise. Jde o konkurenceschopnou ekonomiku, e, zaměstnanost a sociální e, stát, respektive e, zachování sociálních jistot. Nad rámec toho jsme se zavázali, že budeme ve strukturální eh, diskuse o nejlepší možné praxi, o vyhnutí se škodlivých praxí a o boji proti daňovým únikům. Tato opatření asi zní důvěrně známo. Změnilo se ale naše politické odhodlání. Šéfové států a vlád ohlásí konkrétní opatření, která budou implementovat na národní úrovni. To znamená vedle tržního eh, tlaku a institucionálního tlaku dojde nyní i na určitou vzájemnou rivalitu rivalitu států eh, mezi sebou a to bude jakási další politická síla. Koncem března kolegové eh, jednotlivých členských států oznámí své první závazky a opatření. V rámci přípravy paktu jsem se snažil zajistit, aby byl v souladu se stávající ekonomickou politikou EU, aby byl v souladu se stávajícími nástroji nástroji EU 2020, evropským semestrem, integrovanými vodítky, paktem růstu a stability a makroekonomickým eh, dozorem. Toto bude pak promítnuto i do národních eh, opatření a do pravidelného rámce kontroly s tím, že komise bude hrát důležitou eh, roli při monitorování a kontrole plnění. Evropská, Evropský parlament bude také hrát v souladu se svými kompetencemi důležitou eh, roli na evropské úrovni v rámci, tež v rámci tripartity. Společné cíle jsou definovány a eh, zúčastněné členské státy budou plnit tyto cíle na základě vlastních politik a budou brát v potaz vlastní specifika. Žádný Eh, všichni eh, také nečlenové eurozóny jsou vyzváni, aby v tomto spolupracovali a měli by oznámit, zda se zúčastní těchto aktivit a jsme si jistí, že umožní také to, že tento europakt se promění, eurobalíček se promění v eurobalíček plus. Obsah tohoto balíčku již byl dohodnut. Zakládá se na třech charakterech dočasné eh, horázu a také stálého rázu. V první řadě si přejeme eh, zajistit, abychom měli k dispozici nějakých 40 eh, miliard pro tento mechan- záchranný mechanismus. Je třeba, abychom měli určitou intervenční kapacitu, a, a dále, co se týče podmíněnosti e, tohoto mechanismu, přejeme si, abychom plnili i nadále principy e, fondu IMF. Co se Řecka týče, e, tady jsme se dohodli, že umožníme, aby se úrokové aby se délka půjčování úroku zachovala na 100%. A hovořili jsme také s portugalskou vládou. Portugalská vláda asi eh, přála vyjádřit důvěru, eh, aby existovala i nadále důvěra evropských eh, trhů v její řízení hospodářské situace. Navíc bylo také dohodnuto, že co se týče paktu růstu a stability, tady by eh, měla rada vytvářet pravidla na základě doporučení komise. Je třeba, aby vždy eh, byly jejich postoje vysvětleny v písemné formě. Toto je krok, který váš parlament vyžadoval. A na závěr eh, si přejeme, zavést eh, daň za finanční převody jak o tom také již hovořil Evropský parlament a toto by mělo být uplatněno eh, hlavně v eurozóně. Pane předsedo, já si myslím, že jsme opravdu dosáhli opravdového pokroku ve snaze bojovat proti krize v zadluženosti. Toto tedy bude také obsahem eh, příštího zasedání rady. Já sám se na toto téma setkám s vašimi šesti zpravodaji a doufám, že naše přispění bude naprosto eh, zásadní. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, předsedající. pane předsedo. A nyní bych rád předal slovo panu eh, předsedovi Barrozovi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážený předsedo Evropské rady, vážení eh, členové parlamentu. Všichni jsme dotčeni tragickými události v Japonsku. A Dovolte mi, abych se i já vyjádřil k této situaci. Včera jsme obdrželi od japonských úřadů žádost o pomoc. Samozřejmě na toto rychle reagujeme a jsme ochotní i nadále poskytovat specifičtější pomoc, která se bude týkat situace v jaderné elektrárně, pokud se tam ta situace zhorší. Já také činím všechny nezbytné kroky v tom směru, abychom zajistili bezpečnost našich občanů v Evropě. Musíme připravit eh, naši Evropu, aby byla schopna reagovat na podobné situace, ke kterým by mohlo nastat u nás. Mm, minulý týden se konalo mimořádné zasedání Evropské rady, následovalo zasedání eh, šéfů státu a vlád eh, eurozóny. Jak víte, Předmětem setkání mimořádné rady byla um, Libie, um, region jižního sousedství. O tom již hovořil pan předseda, nebudu tedy opakovat jeho slova a soustředím se na příspěvek Evropské komise, co se týče strategie pro jižní sousedství. Společně s vysokou představitelkou jsem hovořil o přispění eh, komise, co se týče komise eh, co se týče eh, našeho dialogu a pomoci v, eh, dobu, eh, v této době přerodu. Přejeme si zajistit prosperitu, přejeme si také zajišťovat nejlepší možnou pomoc na základě našich předchozích zkušeností a pevně doufám, že více pomoci z Evropy do těchto zemí ještě dorazí. My víme, že před námi stojí ještě velký kus práce, abychom vybudovali to opravdové partnerství. Konkrétní téma migrace. Toto téma znepokuje celou řadu členskou státu a chci říci, že komunikace připravila sdělení o migraci a uprchlických eh, tocích, eh, které bude předmětem eh, debaty na příští Evropské radě. Komise již po dlouhou dobu žádá členské státy aby eh, byla vytvořena opravdová ekonomická koordinace, teď tedy na téma eurozóny. Nyní eh, tato myšlenka je již všeobecně přijímána oproti tomu, jak to bylo v minulosti. Eh, máme tu návrh balíčku. A v tomto balíčku jsou obsaženy předchozí myšlenky týkající se balíčku pro konkurenceschopnost a doufáme, že prostřednictvím tohoto balíčku zodpovíme na všechny hlavní obavy. Jsou tu, je tu několik hlavních klíčových e, principů a jsem rád, že všechny tyto principy tedy již byly sepsány na papíře. Pan Van Rompuy s ním již obeznámil e, šéfy státu a vlád. Tento balíček pro euro by měl odpovídat stávající architektuře ekonomické spolupráce spolupráce bude uplatňován na základě plného respektování smlouvy a institucí, včetně tedy samotného Evropského parlamentu. Zakládáme se také na zkušenosti z minulosti a Některé části tohoto balíčku by měly fungovat eh, čistě na mezivládní úrovni spolupráce. Já chci nyní v tuto chvíli poděkovat parlamentu za to, že vyjádřil vždy jasný postoj v tom, že je třeba obhajovat přístup eh, z celého společenství. Jsou tu určité aspekty, které jsou výsostně eh, národní, svrchované, ale je třeba postupovat také Mm, společně na celé úrovni eurozóny. máme tu témata jako navýšení růstu, navýšení zaměstnanosti. Zde musíme být především inkluzivní. Toto jsou naše hlavní záměry, tak jak je to ostatně zvýrazněno ve strategii 2020 hlavními cíly Evropy je udržitelný inkluzivní růst a konkurenceschopnost je dobrým nástrojem pro to, aby se takového růstu dosáhlo. Samozřejmě musíme se ještě hodně vynasnažit, ale tento balíček může být opravdu dobrým přispění eh, pro tento náš důležitý záměr. Rozhodně jeho uplatňování bude v souladu se stávajícím řízení ekonomické politiky, bude dobrou přidanou hodnotou, bude konzistentní s tím, jak se uplatní stávající nástroje. Evropský semestr, strategie 2020, pakt růstu a stability a nový rámec pro dohled. Tyto nové závazky Mm, budou zavedeny do národních eh, reform a programu stability. Eh, centrální eh, roli bude mít komise, co se týče dohledu nad E, uplatňováním a prováděním bude informovat Radu a eurozónu. Také Evropský parlament hraje důležitou roli v rámci jeho pravomoci. Sociální partneři budou plně zapojeni do aktivit na e, evropské úrovni, e, zejména co se týče Evropského sociálního summitu. Věřím tomu, že je důležité zajistit opravdovou rovnováhu v přístupech, co se týče uplatňování balíčku. Komise zde hraje centrální roli co se týče dohledu a provádění. Nicméně tento balíček je otevřen také státům, které eh, eh, nejsou členy eurozónu a já doufám, že opravdu tyto země se připojí eh, co nejdříve a vyjadří toto přání již na příštím zasedání rady. Eh, rozhodně si nepřejeme, aby tento balíček byl něčím, co bude komplikovat eh, ekonomické řízení Evropské unie. Také to není žádný uzavřený eh, klub. Jsme otevřeni všem. Pokud tento bude dobře implementován, bude opravdovou přidanou hodnotou jak pro politiku, tak i co se týče plnění, naplnění ambicí. Opravdu si přejeme, aby eurozóna byla mocná. Šéfové eurozóny se také dohodli na určité automatičnosti implementace paktu růstu a stability. A tady cituji ze, závěry, ze závěru. Když se rozhodovalo o krocích paktu růstu a stability, rada zde, od rady se očekává, že bude plnit doporučení komise a bude vždy vysvětlovat své postoje písemnou formou tak to, eh, to ostatně bylo již mnohokrát zdůrazňováno mnoha členy této sněmovny. Navíc se na radě dohodlo to, že mm, rozhodování v ekonomické oblasti by mělo být také prováděno na úrovni celoevropské. Toto je důležité pro společnost. Je nezbytné, abychom se vždy přizpůsobovali stávající situaci a vzájemně vše proporcionálně a spravedlivě veškeré ty podíly byly um, rozdělovány. Je důležité, aby fungovala opravdová koordinace mezi předsedou rady a předsedou komise. Uh, a ještě jednou bych rád poděkoval také za to, co bylo vyjádřeno minulý týden ve Štrasburku. Postoj Evropského parlamentu je opravdu velice důležitý pro to, aby se dosáhlo toho konečného konsenzu. Minulý týden jsem také zdůraznil to, že balíček je v podstatě jenom takovou částí té naší reakce na ekonomickou situaci. Um, Přejeme si posílit finanční kapacitu prostřednictvím Evropského paktu růstu a stability a k dispozici od roku 2013 budeme mít eh, také Evropský mechanismus stability. Eh, my eh, v tom našem šetření jsme zjistili, zajistili, že budeme mít k dispozici tedy dostatečné finanční prostředky v hodnotě 440 miliard a tato částka se může eh, využívat. A dále tu máme eh, mechanismus eh, stability v hodnotě 500 miliard eur. A myslím si, že toto je opravdu významný krok vpřed. Pokročíme jistě ještě v mnohem vpřed, nicméně i takto dosažený konsenzus již znamená mnohé a přispěje k řešení k stávající situace. Také s uspokojením mohu říci, eh, že eh, nás potěšila, stáv, potěšil stávající vývoj situace v Řecku. Já opravdu za komisi chci říci, že tento vývoj budeme eh, podporovat. Tady se v podstatě o to, že oceníme úspěchy Řecka, Myslím si, že tyto postupy jsou důležité proto, aby se ujistilo, že eh, dluhy budou splaceny. A stejnou míru flexibility, co se týče revize úrokových sazeb, eh, toto nabídneme i Irsku. Ještě na závěr dvě stručné poznámky. Co se týče nadcházejícího zasedání Rady 24. a 5. března, v podstatě k čemu tam dojde? K o velké míře změny pravidel. Budeme se snažit zejména e, učinit maximum, abychom navýšili růst, zaměstnanost, a stabilitu. E, růst si přejeme udržitelný a inkluzivní. Je tedy nezbytné, aby se toto řádně odrazilo v, národních plánech. Je třeba, aby vše bylo řádně koordinováno, aby to existovala správná konver, konvergence. Myslíme si, že naší ro, v naší roli je hlavně to zásadní, abychom zajistili určitou konzistenci v úsilí spěch, v úsilí všech je opravdu nezbytné posílit ekonomické řízení, a to prostřednictvím dohledu a také uplatňování sankcí. A opravdu minulý týden jsme dosáhli koncenzu ohledně toho, že se posílí role ekonomického řízení. Pak, co se týče stimulačního eh, mechanismu a fondu od roku 2013, od toho stálého mechanismu stability. Tady máme vlastně dobré nástroje, abychom zajistili stabilitu eurozóny, pokud to bude k zapotřebí. Další připomínka. Ta dvě zasedání z minulého pátku nám říkají mnohé, tedy, že Evropa stojí před významnými historickými výzvami a Evropa se snaží opravdu o mnohé a může dosáhnout pokroku, pokud eh, se všichni zapojíme v tomto společném úsilí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pánové předsedové, a eh, nyní eh, mají slovo předsedové politických skupin za EPP, pan Dol. Pane předsedo, vážení přátelé, Japonsko, Libie, euro. To znamená, že Evropa je konfrontována obrovskými výzvami. Solidarita, bezpečnost, demokracie a lidská práva, kapacita inovovat v globálním kontextu, který se neustále rozvíjí, to jsou skutečně výzvy, kterým musíme čelit. Veškerý Veškeré naše úsilí se již šest dnů koncentruje na Japonsko. Japonsko a jeho obyvatelstvo jsou sužovány zemětřesením, tsunami a katastrofou v reaktorech. Je zapotřebí se soustředit na zajištění nukleární bezpečnosti jak v Japonsku, tak v okolních zemí a snažit se vyrovnat se škodami, které způsobilo eh, tsunami. Je třeba, aby japonský lid věděl, že může počítat s naší solidaritou. Evropská unie a její státy bezprostředně zareagovaly, a to účinně a e, velkoryse. Otázka, otázka jaderné bezpečnosti je otázka, která padla i hned po e, této katastrofě. Já a kolegové z naší skupiny eh, máme zájem na to, aby se rozvinula diskuze na téma nukleární bezpečnost. Tato diskuze musí být pochopitelná a musí jít do hloubky a je zapotřebí, abychom nestratili zřetel z reality na základě vládnoucích emocí. Nukleární eh, bezpečnost a nukleární energie je to skutečně základ, protože nukleární energie, že nepředstavuje risk, jako, To není pravda. Musíme si jasně uvědomit, že tato realita se může změnit ze dne na den. To vše musíme říct občanům. A chtěl bych apelovat na všechny zodpovědné činitele, aby si jasně uvědomili, že to, co se děje ve Fokušimě, je důležité, ale my se musíme v této době skutečně soustředit na pomoc, kterou bychom poskytli našim japonským občanům. Eh, je to země, která žije v seismické oblasti. A co se týče severní Afriky, to je oblast, na kterou se musíme rovněž zaměřit. Musíme jít do hloubky v této diskuzi, tak jak to musíme udělat v souvislosti s atomovou energií. Severní Afrika je bezprostně spojena také s osudem Evropy. Evropa má skutečně velmi úzké vazby eh, se severní Evropou. Eh, tato situace může být do jisté míry označena jako za šťastnou, protože například v tu Nisku eh, převládla vůle lidu žít v demokracii. My se musíme snažit o to, aby přání tohoto lidu se stalo realitou. Eh, nesmíme se zaměřit jenom na sebe, ale musíme se snažit být solidární. Co se týče Eh, Líbie, tak my podporujeme výsledky mimořádného eh, samitu a chceme, aby skutečně jsme našli takové řešení, které by bylo vhodné pro zemi. Ale vývoj těchto událostí jde rychle po sobě, což znamená, že Evropa eh, musí držet krok a musí se snažit eh, vytvořit eh, podmínky pro podporu libyjskému národu. Je třeba, aby to vše bylo viditelné. A co se týče Libie, co se týče zahraniční politiky, tak my bychom chtěli, aby Evropa hovořila jedním hlasem. A jen tak vyšleme správné poselství po japonském dramatu a po násilnostech na libijském lidu je obtížné hovořit o financích, ale naše společná měna je skutečně základním nástrojem pro existenci Evropy. A závěry rady z 11. března, které se týkají eura, jsou rovněž jasné. První závěr znamená, že Evropa se poučila z krizi a snaží se nalézt cestu k zaměstnanosti a k růstu. Existuje pakt o euru, což znamená, že se musíme snažit mít konvergentní rozpočtové politiky rovněž i v daňové oblasti. Některé země nepatří do oblasti euro, ale bylo by zapotřebí, aby také se účastnili inovace a růstu. Já si myslím, že to bude vhodné v době hlavně, kdy se Evropa stabilizuje. Je zapotřebí také zvýšit mechanismus podpory zemí, které se nachází v obtížích. A ty státy, které mají používají podpory, eh, tak eh, se musíme snažit eh, zvládnout jejich situaci. A třetí závěr je snižování deficitu a podpora eura. Je zapotřebí, aby tyto tři složky vytvořily určité trio. A připomínám, pane předsedo, že má skupina si přeje, aby to vše bylo řízeno pomocí metody společenství. Metoda společenství je eh, metoda, která umožňuje vyslat jednotné poselství jak vůči Japonsku, které je sužováno zemětřesením, tak vůči ostatnímu světu. Děkuji vám za vaši pozornost. Eh, děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní jménem socialistů a demokratů má slovo pan Hanes Svoboda. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo rady, pane předsedo eh, komise, eh, pane předsedo parlamentu. Já bych chtěl vyjádřit eh, soustrast japonskému lidu a naši aktivní solidaritu. Je to skutečně apokalypsa. Ostatně pan komisař Oettinger jednal mnohem pozitivněji a aktivněji než Mezinárodní atomová agentura, které patří moje kritika. Souhlasím s panem předsedou Rompojem, že bezpečnostní otázka stojí na prvním místě a musíme jí přisoudit větší prioritu a tudíž vítám i rozhodnutí o zátěžových testech. Ty ale musí být povinné. Nemá smysl je zavádět, když ti, kteří je provádět nechtějí, je ani neprovedou. A pokud um, to není uh, možné učinit povinné na základě současné legislativy, musíme legislativu upravit. A eh, chci také navázat na slova pana předsedy eh, Buska. Musíme se snažit, aby smlouva o Euroatomu se stala skutečně eh, nedílnou součástí evropské legislativy, eh, protože o to jde. Musíme právě atomové energetice přisoudit mnohem větší význam a prioritu. I v tomto smyslu souhlasím s komisařem Oettingerem. Druhé téma Libie a Severní Afrika. V tomto ohledu jsem vděčen komisi, že připravila sdělení s vysokou představitelkou pro zahraniční věci o aktivní pomoci těmto zemím. Nyní nejde pouze o formulaci tohoto sdělení, ale samozřejmě o aktivní pomoc a provádění. Já doufám, že všichni e, společně i s členskými státy budeme na tom pracovat a také Unii pro středomoří dáme novou tvář, ale zejména nový obsah společně s komisí, protože to, co se dosud událo v tomto ohledu, je skutečně nedostačující. Ještě konkrétně e, e, k Libii. Domnívám se, že revolta nebo revoluce, jak chcete, v Libii nesmí selhat. Pokud odpor eh, v Libii bude Gaddafim zlomen, pak to znamená nejenom krok zpět pro Libii samotnou, ale i pro reformní proces v sousedství a tudíž musíme učinit vše, co eh, může být platným eh, prostředkem k, k tomu, aby Eh, abychom dali této revoltě průchod. Eh, eh, režim Gaddafiho musí být izolován a sankcionován. Neexistuje střední cesta. Gaddafi pozbyl veškeré legitimace. A nyní dovolte k třetímu tématu velmi stručně, totiž k summitu Evropské unie. Byla to, byl to velký výkon Evropské rady, nikoli váš osobní, rozlobit komisi, rozlobit parlament rozlobit ještě nečleny eurozóny a také odboráře a sociální partnery. Je to velký výkon. Samozřejmě vzešlo z toho něco kloudnějšího, než co bylo na počátku debaty, ale stále ještě je to nedostačující. Nechci nyní hovořit o institucionálních otázkách. Já už slyším, že někteří kolegové se k tomu vyjádří po mně, ale jestliže, ale otázka je, zdali to, co bylo rozhodnuto, je skutečně užitečné pro postižené země, například pro Řecko i když budou platit méně úroku, eh, je to stále ještě vysoké na to, aby vybředli z deficitu to, co navrhl pan Juncker, aktivně diskutovat o euroobligacích, k tomu se ještě Evropská rada eh, neodhodlala, tak aby byla zajištěna stabilita eura. Za druhé, pakt pro euro. Eh, předseda komise hovořil o růstu ale v závěrech rady se o růstu nehovoří. Pouze udržitelný růst může být předpokladem toho, abychom společně vybředli z krize. A pokud jde o mzdy a platy, máte zcela pravdu. Ano, mzdy a platy eh, musí se souběžně vyvíjet s produktivitou. Dnes jsme viděli statistiku, eh, která sice není pravdivá o některých zemích, ale eh, to musíme dělat společně s odbory. Stephen Hughes několikrát ve svých projevech v parlamentu parlamentu poukázal na to, jak důležité je mít i na evropské úrovni férové a smysluplné sociální partnerství. Kdybyste byli předem hovořili se sociálními partnery a odbory, tak byste je měli na své straně a vyhli byste se nespokojenosti a nepokojům. Dále zmínil jste daň z finančních transakcí. Oba předsedové na to byli velmi hrdí, ale když se podívám na tu příslušnou větu, tak ta je velmi slabá skutečně vachrlatá eh, a to skutečně není adekvátní odpověď na široké, respektive většinové rozhodnutí přijaté minulý týden tímto, tímto parlamentem. A pane předsedo komise, je nepřijatelné, aby člen eh, komise ještě i po usnesení Evropského parlamentu se vyjadřoval posměvačně o tomto usnesení. On musí toto usnesení akceptovat. Pan Semeta. E, a pokud jeho názor na to byl již e, předem negativní, v pořádku, je to jeho úkol, chce-li e, ovlivňovat parlament, ale jestliže parlament velkou většinou přijal rozhodnutí a sice napříč politickými frakcemi s právou Podimata, tak mu nepřísluší, aby se parlamentu posmíval, spíše by měl pracovat na provádění usnesení. A to, co je uvedeno v závěru nebo v závěrech Evropské rady, je dobře, že to tam vůbec je zmíněno, ale není dostačující. Jak je to tam zmíněno? Protože potřebujeme komisi a radu, která, kteří skutečně budou e, pilně pracovat na tom, aby se daň z finančních transakcí stala realitou z důvodu spravedlnosti. Mnozí e, lidé v Evropě jsou eh, eh, rozlíceni nespravedlností na toho našeho systému. Eh, například z toho, že ehm, na vině mnohých potíží jsou banky, finanční domy, ale ti to nejsou pohnání k odpovědnosti. Oni musí nyní nést náklady za tuto krizi, protože oni ji vyvolali. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. A nyní jménem ALDE má slovo pan Perhofstadt. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych tu asi nechtěl hovořit o um, ekonomickém, o Europaktu, o tom uh, tu již bylo mnohé zmíněno a bude to projednáno na summitu 24. Ovšem, stále je tu ještě jeden problém ohledně rozhodnutí, tím je metoda, uh, tedy záměry provádění, to je všechno otázka, která spadá pod radu. Pan Trše o tom hovořil a já si myslím, že parlament by se měl připojit k panu Tršemu v jeho přístupu, jak řešit situaci. Nicméně má frakce by se chtěla vyjádřit eh, k jiným eh, tématům ohledně samitu, ale v první řadě bych rád také e, vyjádřil naši soustrast e, s japonským obyvatelstvem. Chtěl bych zejména vzdát čest těm 50 hrdinům, kteří právě v tuto konkrétní chvíli riskují své životy, aby zachránili životy obyvatel Japonska a pracují v jaderné elektrárně. Rozhodně toto samozřejmě není dostačující, je také nezbytné, abychom i my zde v Evropě e, znovu popřemýšleli o naši naší energetické bezpečnosti. A měli bychom tedy eh, zajistit to, aby se více rozvíjely alternativní zdroje energie. Všichni víme, že toto je budoucnost, to je všem zřejmé. Ale eh, vážení kolegové, Japonsko přes veškerou tuto tragédii je vlastně události, kterou nemůžeme změnit. Nemůžeme jim pomoci, musíme jim pomoci, ale nemůžeme to změnit. Ovšem, naopak, Líbie, tam můžeme změnit průběh událostí, protože v Líbii je také eh, velké množství hrdinů, desítky z nich riskují své životy za eh, budou, lepší budoucnost, za svobodu a demokracii. A včera jsme eh, viděli i jejich tváře uprostřed celé revoluce. V tisku se objevily fotky Davida, 20-letého studenta, Hasana, Um, dalšího studenta, dalšího um, mladého podnikatele. Tito lidé bojují v Libii za demokracii. A my uh, nejenže tedy víme, kdo jsou tito hrdinové. Problémem je to, že Kadáfi to také ví a jeho um, tajné služby mají seznamy jmén a pátrají po nich, po jejich rodinách, aby je mučili a nakonec zabili jako zvířata. A pokud A pokud se mu podaří opravdu obsadit Benghazi, tak to bude špatné. Vážení kolegové, co můžeme my učinit nyní? Měli bychom zabránit, aby k něčemu takovému znovu došlo, aby tu nebyla nová Srebrenica, nová Rwanda nebo nový Darfur. Takže řekněme si, pomáháme jim nyní? Opravdu jim pomáháme, podporujeme je, podporujeme je, opravdu stojíme bok po boku, uznáváme je jakožto opoziční vládu, a snažíme se podpořit eh, při životě ten demokratizační proces ne, co my opravdu děláme, zasíláme do Tripolisu misi pro zjišťování faktů a kolegové, opravdu je mi z tohoto špatně, z toho, jaký je stávající postoj Evropské unie. Jaká je totiž realita? Realita je taková, že mezinárodní společenství prozatím, pane předsedo, umožní um, Saudské Arábii invazi do Bahránu, aby tam zabránili demokratické revoluci a zároveň my odmítáme podporovat uh, líbýský lid, který bojuje za demokracii. A opravdu z toho je mi opravdu hodně špatně. Z toho, jaká, jaký je postoj Evropské unie. Zdá se, že jsme se nepoučili poučili z minulosti? Vůbec ne. Co tedy řekneme příští týden, až eh, zřejmě bude Kadáfi zpátky a jeho eh, bude zase lídrem líbě. Takže co mu řekneme? Zase s ním budeme obchodovat a zase uzavřeme eh, vůči jeho postupům oči, tak jak jsme učinili v minulosti v roce 56 v Maďarsku, v roce 68 v Praze. Z toho jsme se vůbec neponaučili. Ano, a samozřejmě nezapomeňme, v, v roce 36 ve Španělsku a mám tu mnoho jiných příkladů a měli bychom si je připomínat rozhodně nyní, v tuto chvíli, kdy tito lidé bojují za jejich svobodu. Kolegové, Kadáfiho syn včera řekl médiím, že jeho vojska se přibližují k Bengázi a že se očekává, že po revoluci bude do 48 hodin, že vše bude ukončeno. Jedna věc je tu tedy jasná Buď tedy umožníme, aby k tomu došlo, a zase to bude další černá stránka k připsání do evropské historie, anebo učiníme maximum, abychom tomu zabránili a bude to tedy buď teď, anebo už nikdy. Já opravdu nemohu spočítat s pomocí Evropské unie. Pomůže mi Francie, Spojené království, ti, ano, ti to nám pomohou. Děkuji panu poslanci a nyní má slovo pan Zahradil za ECR. Napřed k radě. To, co se stalo minulý týden, eh, jedna epizoda byla překvapivá a znepokojivá. Došlo tam k tomu, že jeden členský stát Evropské unie byl tlačen k tomu, aby se vzdal jednoho ze svých základních práv to se stalo respektive byl tlačen k tomu aby je vyprodal za hotové peníze či za jakési naturálie mám tím na mysli irsko a snahu donutit je k úpravě výše daňových sazeb v tomto případě korporátních sazeb za jakýsi řekněme úplatek a asi to není naposled. já jsem si už všiml že federalisté všeho druhu ve všech politických skupinách se řídí heslem že každá krize je zároveň příležitostí a že chtějí využít současnou krizi v eurozóně k dalšímu posílení integračních tendencí další unifikaci další centralizaci ale to prostě nejde. ve smlouvách jasně stojí že daně a fiskální politika jsou výlučnou pravomocí států a nikoliv evropské unie už teď máme určené minimální sazby pro dph už teď se pracuje na minimálních sazbách pro korporátní daně a já nemám pochyb o tom že někdo někde už vytváří nějaký elaborát o tom že daňová konkurence je vlastně škodlivá pro pracovní trh nebo má negativní dopad na volný pohyb osob nebo něco podobného ve skutečnosti všichni víme že daňová konkurence je pro evropskou unii prospěšná a jestli chce někdo fiskální federaci se vším všudy ať to řekne naplno protože fiskální federace to je cesta k politické federaci to je cesta ke spojeným státům evropským k něčemu co nejenom naše politická frakce ale věřím že i národy evropy nechtějí a odmítají další závažná výzva pro evropskou unii je její vztah a politika vůči sousedství už tady o tom hovořili mnozí. já souhlasím s tím co řekl pan van rompuy že ty země jsou rozdílné egypt samozřejmě není libye a naopak politický vývoj v těchto zemích není stejný jsou tady rozdílné ekonomické sociální i demografické reálie a je tady potřeba individuální přístup. ostatně stejně jako pro evropskou unii neplatí one size fits all neplatí to ani pro jiné části světa. a je mi líto stejně jako panu verhofstadtovi že se evropská unie pokud jde o libyi de facto neshodla na ničem. také bych rád věděl co bude komise a rada dělat v momentě kdy kaddáfí zvítězí Eh, jestli to bude jak tady bylo řečeno business as usual eh, nebo jestli uděláme něco víc ale přiznejme si že prostě jsou momenty kdy se evropská unie na rozhodujících krocích svého externího působení neshodne už jsme tady takové případy měli americká operace v iráku integrace turecka do evropské unie teď máme libyi to je poslední případ. naše schopnost dohodnout se v zahraničněpolitických krocích je omezená je limitovaná respektujme své meze a respektujme prosím své rozdílnosti. žádný stát by neměl být do určitých kroků nucen žádný stát by neměl bránit ostatním je podniknout. možná jsme jako v jiných oblastech měli příliš velké oči pokud jde o konstrukci společné zahraniční a bezpečnostní politiky evropské unie. na závěr eh, japonsko velké přírodní a lidské neštěstí které nám mimo jiné znovu připomnělo jak pošetilé jsou lidské snahy ovládnout přírodní jevy. já jsem žil twenty five let v systému který chtěl poroučet větru a dešti neporučil ničemu neuměl to neumí to ani evropská unie takže buďme prosím trochu pokornější pokud jde o naše velkolepé cíle mimo jiné i v oblasti životního prostředí a závěrem z výjimečné události v japonsku nelze vyvozovat obecné závěry vůči bezpečnosti více než one hundred and fifty jaderných elektráren v seismicky klidné oblasti evropy. nezneužívejme tuto tragédii která stála lidské životy k prosazování politické agendy a já cítím že něco podobného by se tady mohlo zrodit. zpochybníme li bezpečnost jednoho z nejčistších a nejefektivnějších zdrojů energie tedy jádra řežeme si větev sami pod sebou. realita je taková že evropa se bez jaderné energetiky neobejde. nevylévejme prosím vaničku i s dítětem. děkuji za pozornost. Děkuji, a nyní jménem zelených paní Rebeka Harm. Pane předsedo, ta tři téma, o kterých hovoříme, Japonsko, Jižní středomoří, arabský svět, a rovněž globální finanční krize mají společného jmenovatele. V zásadě nám všem ukazují, že politiky, které se konají v národním měřítku, a které se omezují pouze na národní zájmy, nejsou tím správným řešením. My jsme tady ve společenství Evropského parlamentu, které jistě lépe ví, že Dnešní svět vyžaduje transnárodní odpovědi, což znamená, že my jsme nyní konfrontováni s tím hrozným, co se stalo v Japonsku. Nikdo nemůže předpokládat a předvídat takovéto zřetězení eh, jednotlivých událostí, ke kterým došlo. Co je důležité vědět, je, že v Japonsku přeživší atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki skutečně cestují od jednoho koutu do země a kážou určité věci, kážou určité věci o využívání či ovladatelnosti jak energie z jádra. Já si myslím, že my se nacházíme nyní v konfrontování v Evropské unii s tím, zda v obdobných krizových situacích a v jiných scénářích bychom si mohli být jisti, že takovouto situaci bychom zvládli jinak než Japonci? Má odpověď je ne, ale já si myslím, že nejde o to, abychom měli eh, různé testy zátěže, ale skutečně jde o to, abychom správně interpretovali eh, tuto katastrofu, abychom se soustředili na takové druhy energie, eh, které nejsou tak nebezpečné. Já vím, že to bude obtížné, ale je to proces, který by měl být nastartován v celé Evropě to, co řekl Guy Verhofstadt, eh, to je něco, eh, co jsem schopna pochopit, protože USA v dnešní době zveřejnili seznam 16 firm, které nerespektují embargo vůči Libii. Pane Paroso, pane Van Rompuy, prosadí Evropská unie embargo proti Kadáfimu, můžeme si být jisti, že žádná evropská firma neprovádí obchody s Líbí. Paní Eštonová tuto otázku nezodpověděla, nezodpověděla ve Štrasburku. A já bych chtěla vědět, proč se Evropská unie víc skutečně neangažovala pro v přípravě bezletové zóny nad Líbí. Já si myslím, že to byl rozumný požadavek, žádný přehnaný požadavek. A dnešní situace, alespoň čtu z tisku, že německý minister zahraničních věcí jedná s Ruskem a s Čínou pro zabránění takovéto bezletové zóny. To je skutečně ohromně stresující a stydím se za to. Když Proti Ben Alimu jsme neměli jednotnou pozici, proti Mubarakovi rovněž ne. A já si myslím, že my bychom se skutečně měli postavit na tu správnou stranu. A to je arabský svět, který toto gesto Evropské unie nikdy nezapomene. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji, paní předsedkyně, a nyní za Evropskou sjednocenou levici, pan Bisky. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, má frakce se skutečně připojuje ke slovům vyjádření smutku obětěm eh, této přírodní katastrofy. Tyto oběti by měly mít a jejich pozůstalí přístup, rychlý přístup k jakékoliv pomoci. Nejedná se pouze o přírodní katastrofu, ale jedná se o katastrofu, která nám jasně ukazuje před očima, jaký monstrózní stroj byl vytvořen mimo jiné i v Evropě. Já nehovořím pouze o atomových elektrárnách, ale hovořím také o nukleárních zbraních, které jsou rozmístěny v Evropě. Válka proti občanům v Libii, to je další katastrofa, na kterou si lidstvo zadělalo. Tato katastrofa by měla, by mohla skutečně zničit veškerý květ demokracie, který začal kvést v arabských zemích. Člevdocké evropské státy velmi často spolupracovaly s těmito režimy a myslím si, že se skutečně tímto zdiskreditovali v očích občanů. Musíme se snažit získat zpět důvěru dohodnuté sankce Evropské unie je třeba stoprocentně realizovat eh, především zákaz obchodu s municí a se zbraněmi. I partneři Evropské unie by měli skutečně odmítat jakoukoliv spolupráci s režimem Kadafiho. Důležité je, abychom postupovali ruku v ruce s Arabskou likou a s Africkou unii, hlavně s ohledem na nové utváření politiky Středomoří, tak jak to vyžadoval parlament. Je to důležité pro podporu demokracie, pro podporu obchodu, ale nelze, aby jí šlo o to, aby Evropa skutečně jenom označila, jakým způsobem to má probíhat. Evropská unie, co se týče migrační politiky, potřebuje zcela nový přístup, který bude zaručovat humanitární přístup. Děkuji vám. Děkuji. A nyní za eh, skupinu pro svobodu a demokracii pana Delfereš. Pane Von Rompuy, Pan verhofstadt velice dobře hovořil. Nicméně, abych chtěl říci, že to není žádná legitimita pro to, eh, aby Evropská unie postupovala eh, vojenskými prostředky proti eh, zemím na jihu Středomoří. Určitě by to bylo mnohem složitější a možná by z Libie by byla taková zkušenost po vzoru Vietnamu, takže prosím, něčeho takového ponechme. Samozřejmě, opravdu k čemu dochází s Kadáfim v Libii, to je něco hodně špatného, ale například v loňském roce vyhlásil žihad, svatou válku proti Švýcarům, snažil se vydírat Evropskou unii, říkal dejte mi miliony eur nebo vás zaplavíme migranty. Tady tento člověk vlastně převzal toho největšího vražditele v dějinách Anglie a, a Migrabiho. Pamatujete si na to? Já tu mám krásnou fotografii vás a pana Kadáfiho, jak si eh, spolu dáváte ruce. Nikdy jsem vás neviděl, že byste se tak krásně smál. Já nevím, co ta fotografie představuje. Tak si říkám, proč jste měl chuť se nechat vyfotografovat s panem Kadáfím? Možná to bylo proto, že vzhledem k tomu, že jste byl jmenován za předsedu Evropy a baronka Ashton se stala vysokou představitelkou pro zahraniční záležitosti, tak jste eh, vlastně věděl, že budete muset vystupovat na té nejvyšší politické scéně s takovými eh, lidmi ale možná se vám nelíbilo, že by vás v tomhle mohl zastínit Obama, eh, který se také setkává s šéfy států a vlád tak nevím, do jaké míry je dobré setkávat se s takto s takovými eh, diktátory. Možná britská vláda také již v minulosti učinila podobné omily, ale já se tedy kladu otázku na základě toho, k čemu dochází v Libyi, že to bylo špatné nechat se vyfotografovat v prosinci loňského roku s Kadáfim a pokud tak usoudíte, tak se prosím za něco takového omluvte. Děkuji, Děkuji vám a dalším řečníkem je paní Diane Dolt z nezařazených. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, pane předsedo, chci vyjádřit co nejhlubší soustrast eh, Japoncům ehm, tváří v tvář eh, ničivému zemětřesení a tsunami, stejně tak, jak jako lidé na celém světě sledujeme eh, naprostou zkázu, která se tam odvíjí a eh, je téměř nemožné pochopit mm, eh, tuto zkázu. Jako kdyby nebylo dost ničivých vlivů dochází nyní ještě k jadernému ohrožení. Je to eh, strašlivá situace, situace, eh, pro níž eh, nám nestačí slova a která vyžaduje akci. Některé jaderné projekty ve, Spojených, ve Spojeném království je nutno také přeskoumat v tomto světle. Já, někteří ministři říkají, že posuzují jejich bezpečnost ve světle eh, poučení, které může vzejít z eh, Eh, jaderného ohrožení v Japonsku. To eh, je správné, ale reakce zatím nejsou dostačující. My potřebujeme zajistit ehm, eh, udržitelný, udržitelné zásobování energií do budoucna. Na tomto místě bych se chtěla tež zmínit ehm, problematiky v Libyi. Gaddafi je brutálním tyranem, všichni to víme a víme to již léta nyní je to symbolizováno způsobem, jak vlastně převálcovává vlastní lid. Já přicházím ze severního Irska, z regionu, kde jsme eh, prožili 30 eh, let terorismu a tři a půl tisíce eh, obětí. A v této chvíli v severním Irsku lidé, pokud naslouchají této debatě o Gaddafim, tak skutečně se nestačí divit, jak zlý je tento režim a současně se diví e, tomu, že je to muž, který vyzbrojil IRA se zbraně, zbraněmi sem Texem dal jim teda do rukou prostředky e, e, vraždit lidi a ničit životy. A nyní sedíme bezradně a e, každému říkáme, jak je hrozný, ale přitom jsme to již e, dlouhá léta věděli. Já e, se, jsem se dotkla tohoto tématu i na štrasburské debatě před paní Eštnovou v rámci debatě o lidských práv a zeptala jsem se jí na tuto věc, ale nedostala jsem odpověď. Ptala jsem se jí na to. Slíbila mi, že mi odpoví písemně. A když eh, jsem se vrátila do kanceláře, okamžitě jsem eh, našla zprávu eh, jednoho z mých voličů, který v roce 1987 stál eh, nebo stála společně se svým manželem a eh, se svým eh, tchánem na jedné demonstraci. Otec byl zabit a tchán byl poraněn vážně a do dnešního dne tím trpí. My to teda víme již dlouho, kdo je Gaddafi. Měli jsme přijmout opatření mnohem, mnohem dříve a stydím se říci, že na náš bývalý premiér um, Gaddafiho také objímal a učinil z něho společensky akceptovatelnou eh, politickou osobu. Tento člověk je zlý a brutální tyran. Závěrem bych chtěla upřímit eh, vaši pozornost na konkrétní eh, aspekt Gaddafiho režimu. V současné době je před eh, soudy a vládou Spojeného království případ, kde se žádá o kompenzaci za ty, které přišly o život. Já se domnívám, že parlament by tento případ nebo tuto žádost měl podpořit a měl by podpořit ale také i režim, který bude nastolen po Gaddáfim. Majetek a aktiva eh, Gaddáfiho by měla být zabavena a použita eh, v rámci příštího režimu. Děkuji a nyní přistoupíme k řízení Catch the Eye. Mario David, minuta. Děkuji, pane předsedo. Eh, minulý týden v, zde v Bruselu portugalská vláda oznámila balíček opatření pro boj proti deficitu. Víte, jaká opatření to jsou? Víte, že socialistická vláda si přeje zmrazit penze těch eh, nejslabších obyvatel v Portugalsku eh, do roku 2013? Portugalská vláda si přeje zmrazit také penze 7 000, více než 7 000 tisíc obyvatel, kteří mm, získávají měsíčně jenom 190 eur. Máme tu celou řadu důchodců, kteří opravdu získávají měsíčně něco málo přes 200 eur. Můžete žít důstojně s takovými částkami, když vezmeme v potaz i inflaci? Myslíte si, že by evropští občané měli být opravdu takto trestáni? Evropské veřejné mínění si tuto situaci uvědomuje, ovšem zároveň vláda eh, premiéra Sokratese nabízí takzvaná inkluzivní sociální sociální opatření. Například DPH pro hráče golfu se snižuje z 23% na 6%. Děkuji, pan Simon Busuttil. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád připojil k tomu, co řekl pan Verhofstadt, ale on to vyjádřil tak skvěle, že v podstatě to nemohu říci lépe a pouze podpořit. Děkuji, pan eh, Stephen Hughes. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na pana předsedu Van Rompuje. Týká se to míry veřejných investic. Jak, pane předsedo, můžeme očekávat, že obnovíme veřejné investování v Evropě na základě paktu, který byl schválen 25. března? Doufám, že mi neřeknete, že nejlépe, jak to učinit, je úspornými opatřeními, protože nedávná historie to nepodporuje potvrzuje. Když se podíváte na konsolidaci v polovině 50. let po zavedení maastrichtských kritérií, tak investice padly od 3 na 2 Už to bylo velmi nízké. A e, vlastně mm, tímto opatřením konsolidace e, paktu e, ta, ty veřejné investice se sníží ještě na 1 a to může mít katastrofální dopady na ekonomiku, ještě horší než ve Spojených státech. A jak můžeme pak plnit naše cíle strategie 2020. Děkuji, pan Brian Cowley. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat úřadujícího předsedy eh, rady a také pana předsedy Barosa. Pokud je o pakt o euru nebo pro euro, tři eh, eh, věci jsou zde nápadné, pokud jde o tento pakt pro euro. Za prvé, jak lze harmonizovat nebo sladit mzdové úrovně, když situace v jednotlivých zemích eh, tak eh, eh, různá. Za druhé, stále ještě přetrvávají eh, bariéry v rámci jednotného vnitřního trhu, bariéry pro konkurence, schopnost a eh, eh, svobodu podnikání. A za třetí, celá oblast, pokud jde o mm, vývoj společného konsolidovaného daňového základu, každý ví, že je to důležité, je prvním krokem k daňové harmonizaci. A chcete-li konkurenceschopnost, tak jak to ho chcete chcete dosáhnout bez konkurenceschopnosti prostředí, v němž působí podniky. Jaký, exist, jaký je právní základ, který umožní realizaci prvního návrhu, pokud jde o e, konsolidaci daňového základu? Děkuji. Pan kolega Ransbergis má slovo jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Musím se vyjádřit k libyskému dramatu a k této velké evropské show. Máme tu ehm, ten trojuhelník zla Tripolis, Berlín a Moskva. Tito se snaží o vytvoření nového světového pořádku a uspořádání mezi Evropou a Severní Afrikou. Ehm, dochází tu ale k obrovské degradaci a k obrovské míře korupce. Pan Kadáfi je obrovskou katastrofou i pro Evropu Myslím si, že nemá cenu tu hovořit o podporování demokracie. Jediný způsob, eh, jak něčemu zabránit, je opravdu silným hlasem toto odsoudit a vyzvat demokracii, aby se tam eh, konečně zrodila. Zdá se, že ani eh, Rada bezpečnosti Spojených národů v tomto není účinná, nějak zaostává a je Spí, děkuji, paní Ana Gomeš. Pane předsedo, solidarita s japonským obyvatelstvem znamená, že se ponaučíme z toho, co oni zažívají. a že budeme také revidovat naši eh, otázku jaderné bezpečnosti, ale že se budeme eh, zabývat eh, také tématy chemické a jaderné bezpečnosti, jak potom volá tato sněmovna již dlouhé měsíce. Celá řada členských států tuto součást politiky ještě neimplementovala. Já bych se ráda připojila k tomu, ještě co řekl pan Frhofstadt o Libii. Parlament o tom již hovořil. Říkali jsme, že musíme implementovat tu no-fly zone Eh, že musíme opravdu prosadit embarga na zbraně a další opatření, která eh, rozhodla Rada bezpečnosti. Pokud umožníme Kadáfimu, aby znovu získal terén, tak eh, v podstatě ten dokument, který vytvořila Rada bezpečnosti, je naprosto bezceným papírem Evropa opravdu musí učinit něco a stejně tak kromě Libie také, co se týče daňových eh, rájů. Děkuji paní eh, Figueiredu. Kolik Mario Borghezio. Eh, pan Mario Borghezio. Grazie, presidente. Perfektamente... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Plně souhlasím s tou snahou, abychom skutečně vypracovali Marshallův plán eh, pro země na severu Afriky. Jen tak zastavíme migrační toky. Ale tato pomoc musí mít za následek, abychom skutečně poskytli pomoc malým a středním podnikům a ne korupčníkům na severu Afriky protože takto dochází k obohacováním těch zvaných daňových rájů. A zároveň je třeba změnit evropskou politiku. Musíme mít věrohodnou politiku, politiku poskytování pomoci těmto zemím. A toto téma je závažné a jako takového musíme probírat. A to v souvislosti eh, s třetím pilířem a to v souvislosti s malými a středními podniky. Je třeba se zabývat také vzděláváním přímo na pracovním místě. To je skutečná podpora a žádná demagogie. A potom eh, prezence Evropy eh, na Lampeduze. Děkuji, pane předsedající Obracím se na předsedu Rady Evropské komise. Jak víte, zdůraznil to ostatně i kolega Svoboda, Evropský parlament minulý týden e, vyslal velice jasné, silné politické sdělení, co se týče těch daní z finančních transakcí na mezinárodní evropské úrovni. Jsem zpravodajkou na toto téma a jsem opravdu ráda, že toto poselství, tomuto poselství rada vyslechla tak brzy a že Odkaz na toto téma se objevil i v závěrech rady. Nyní se obracím na pana předsedu komise, pana Baroza. Máme tu velice silné politické sdělení z parlamentu a z rady. A co tedy hodlá činit nyní komise aby eh, následovala, aby v tom pokračovala v té otázce eh, daní z finančních transakcí. Děkuji, pane předsedo. Eh, Kadáfi profituje z nejednoty Evropské unie a obyvaté Libie tím trpí. Eh, Kadáfi eh, včera poděkoval německé vládě v televizi RTL, že nesouhlasila s návrhem francouzského usnesení. To je fatální. Co jste udělal vy, pane Van Rompuy? Co udělala paní Eštonová pro provádění určitých usnesení? Tady se jedná o ochranu lidí. Tady se jedná o, o podporu, kterou musíme poskytnout. Je třeba mít právní mm, rámec, což znamená snažit se skutečně používat usnesení Rady bezpečnosti. Pan Paroso se ptal na to, co, jak pomoci e, lidem, kteří z této situace prchají například do Egypta. Co uděláme my, jako například v souvislosti s očekáváním uprchlíků v Maltě nebo v Itálii, já si myslím, že již nyní je třeba začít s přípravami. Děkuji vám, pan Mek Milensko. Pane předsedo, Chci hovořit o Libii, což je katastrofa způsobena eh, člověkem v našem sousedství. Jak pan Galer uvedl, eh, uprchlíci nyní prchají do Egypta a to proto, že politická poselství z Evropské unie zejména eh, prokázaly naši neschopnost. Eh, summit minulý týden eh, eh, předložil dokument Partnerství pro demokracii. To byla vlastně chatrná aktualizace dokumentu, který jsem před měsícem zhlédl v že Není to Partnerství pro demokracii, je to parodie demokracie. Konec konců tento parlament minulý týden drtivou většinou hlasoval ve prospěch rozhodné akce uznat opozici, umožnit um- humanitární pomoc. Ano, a strategie strategickou pomoc také. Takže Guy Verhofstadt má naprosto pravdu, je nyní na Francii, Spojeném království a Spojených státech amerických, protože v rámci rozhodnutí z roku 2005 OSN mají oni odpovědnost za eh, ochranu lidí a revoluci eh, eh, v Libii. Děkuji. Nikolaus Nikolaus Tontis. Nikolaus Tontis. Ano, děkuji. A já jsem se chtěl zeptat na to, zda Vzhledem k japonské krizi opravdu řádně chápeme dopad této situaci. Ponaučila se z tohoto komise do určité míry a učiní něco, aby změnila svůj postoj vůči jaderné energetice. A nyní nehovořím jenom o stávajících infrastrukturách, které máme v elektrárnách po celé Evropě. Já hovořím o strategii na vybudování nových elektráren na Balkáně, kde je seismická aktivita k euru Vyslechli jsme si oficiální sdělení, máme tu také vyjádření jiných osobností, včetně pana Junckera. Ale hovoříme o dalším opatření ve velice citlivé nepřátelské době. Nevím, jak tato politika opravdu pomůže růstu. Máme tu velký zásadní problém nezaměstnanosti po celé Evropě která postihuje více než 25 milionů obyvatel. Děkuji, pan Jacek Sarius Wolski. Děkuji, paní předsedající. Tři krutké pytání. Děkuji, pane předsedo. Mám eh, tři stručné otázky. V první řadě na pana Van Rompuje jaká bude cena evropské nečinnosti? Co se stane, když znovu zopakujeme omily z Balkánu a uplatníme to v případě Libye? Druhá otázka. Můžeme se zabývat tou možností Arabské ligy spíše než tou no-fly zone, kde by nalétala vojenská letadla? A otázka na pana Rompuje prohlášení za dva týdny o tom, že nečlenské země eurozóny to může nastat nyní nebo později, tedy budou se rozhodovat na rozhodování eh, klubu eurozóny nebo budou pouze implementovat rozhodnutí jiných. A na pana předsedu Baroza Ehm, co se týče evropského sousedství a významných změn na jihu Evropy, navrhujete nějaký rámec v rámci politiky sousedství? Děkuji, pan kolega Antonio Panseri, na jednu minutu. Grazie. Děkuji. Chtěl bych říci panu předsedovi rady a předsedovi komise, že někdy v politice nastane doba pro rozhodnutí, ale v souvislosti s Líbí se tady říká, že je třeba odstranit Kadafiho, ale mějme odvahu k tomuto činu my musíme se snažit mm, o to, abychom zůstali eh, věrohodní a my se musíme snažit ukázat eh, všem státům určitou cestu. Když eh, nepůjdeme touto cestou, tak to znamená, že půjdeme cestou zklamání pro všechno ostatní, protože my musíme skutečně konat. Tak, jak řekl pan Barroso, tak Severní Afrika se může pro nás stát určitou zátěží. My nesmíme odpovědnost vánět na někoho jiného, protože odpovědnost je na našich Petry. Já si myslím, že Evropa musí udělat něco hned a ne... Eh, Watson, Graham Watson. Děkuji, pan Graham Watson. Pane předsedo, Pane Van Rompuye, vy jste eh, v úvodu eh, výroční zprávy Rady 2010 eh, napsal, v obtížných dobách neviditelné a často podceňované síly, které jsou tmelem naší unie, se vynožují na světlo světa. Kolik světla jste viděl na zasedáních minulý týden a pokud ho nebylo dost, jak ho chcete vyvolat? Děkuji. Yes, Pane předsedo Barroso, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji. Já odpovím na otázky, které byly přímo adresovány mně a které se týkají kompetencí Evropské komise. Za prvé, pokud jde o daň z finančních transakcí. Dokonce před usnesením eh, parlamentu jsem obhajoval eh, globálně daň z finančních transakcí v rámci G20. Eh, jsem také hovořil za Evropskou unii společně s předsedou Van Rompuyem a snažili jsme se získat i ostatní pro podporu této myšlenky daně z finančních transakcí, která by mohla být podpořena G20. Už jsem vám řekl, že reakce nebyla příznivá velké vzmáhající se ekonomiky, e, ty prahové ekonomiky jsou silně proti. Někteří z našich blízkých partnerů jsou rovněž proti zavedení daně z finanční transakce našich transakcí na globální úrovni. Nicméně navrhovali jsme to a podporovali jsme to ještě před tím, co Evropský parlament velkou většinou potvrdil e, svou podporu této daní z finančních transakcí. Co vám mohu říci o pozici komise? My eh, pracujeme na Eh, dopadové studií eh, různých obcí na eh, odvětví bankovnictví a finančních služeb. Domníváme se, že tento sektor by měl více přispět k odpovědi na tuto krizi a analyzujeme nyní, co můžeme navrhnout ve smyslu, z, ve smyslu daně z finančních transakcí, z finančních operací a ve smyslu bankovních poplatků. Moje komise je pro zavedení zavedení této daně, ale některé její prvky jsou nesmírně komplikované. Očekáváme, že tato analýza bude hotová e, kolem léta letošního roku a pak předložíme návrhy podle našeho posouzení. Ale máme na paměti jednu důležitou věc otázka eh, zdanění a daní je mm, předmětem eh, jednomyslného rozhodování. A nyní odpovídám eh, panu Crowleymu. Tyto věci se mm, rozhodují jednomyslně. Komise má kompetenci předkládat návrhy. Dnes jsme schválili návrh na společnou konsolidovanou mm, daň společností, ale to neznamená, že členské státy jsou povinováni s tím souhlasit, protože eh, je to, musí to být jednomyslné. Já se ale domnívám, že právě ten společný daňový základ by mohl být dobrou odpovědí na trhy. Problém EU eh, e je, že nemáme jednotný trh, pokud jde o společný daňový základ našich podniků a pak, když putují ze země do země, eh, čelí vysokým nákladům, na rozdíl například od USA. A další otázka eh, je vlastně sazba eh, daně společnosti. To nenavrhujeme harmonizovat, ale v podstatě e, z hlediska jednotného trhu má smysl mít společný konsolidovaný daňový základ a proto jsme to dnes navrhli a je na členských státech pak e, rozhodnout. E, otázka pana Sáriuše Volského, pokud jde o politiku evropského sousedství a eh, její nástroje. V této chvíli eh, nemůžeme říci, co navrhneme do finanční perspektivy, protože eh, to teprve nyní dolaďujeme. Až 29. června to zvěříme, ale komise zamýšlí se přihlásit k evropské politice sousedství jak na východě, tak i ve Středomoří. Je jasné, že ty dramatické události ve Středomoří sledujeme nadále, ale platí naše závazky vůči politice sousedství. Doufáme také, že i za polského předsednictví, respektive polské předsednictví na to naváže. A nakonec, i když to není přísně vzato moje kompetence, několik poznámek dovolíte-li na k vašim komentářům um, o Libii. Chci připomenout, že podle článku 17 smlouvy Evropská komise je odpovědna eh, reprezentovat Evropskou unii eh, externě ve všech oblastech s výjimkou společné zahraniční a bezpečnostní politiky nemám eh, rád, když eh, někdo zneužívá moje kompetence a tudíž eh, nerad vstupuji do kompetence jiných. Ale pokud jde o některé z vašich poznámek, myslím, že nejsou férové vůči Evropské unii. Měl byste je adresovat některým vládám EU. A to není to tež, protože když vidím silné Evropany, lidé, kteří se cítí silnými Evropany a současně útočí na evropské instituce, tak myslím, že nedělají dobrou službu Evropské unii. Není to odpovědnost eh, Evropské unie, ale odpovědnost eh, členských států. Nemůžete žádat po eh, vysoké představitelce, aby předložila společnou pozici, když je očividné, že členské státy nejsou schopny se dohodnout na společné pozici. To je velmi důležité, protože když to neuznáváte, tak v podstatě oslabujete Evropskou unii. A Evropská unie samozřejmě může převzít velkou odpovědnost, ale tam, kde je zapotřebí jednomyslnost, jako například bezpečnost a obrana, tam nemůžeme promlouvat jménem členských, eh, členských států, pokud nám členské státy nedají tuto možnost. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem bude pan předseda Van Rompuy. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. K otázce Libie. A samozřejmě, že to zazněla velice emotivní slova. I mne velice znepokojuje to, k čemu dochází v Líbii. Nicméně kritiky, které to byly nasměrovány na Evropskou unii, mi připadají neodůvodněné. Evropská unie totiž nemůže postupovat izolovaně, osamostatněně. Měla by tak činit na základě právního základu a za podpory eh, celé Unie. Pokud neexistuje právní základ, pokud eh, ji společenství nepodporuje, tak nemůžeme postupovat. Neučinili jsme tak v minulosti a systematickým způsobem. Já chci říci, že pracujeme směrem k tomu, aby Evropská unie mohla mít tuto podporu a mohla ji vyjadřovat. Samozřejmě snažíme se maximálně vypomáhat k tomu, aby um, režim v, Libii byl ukončen. Ale rozhodně, opravdu chci říct, že nestojíme eh, s rukama v klíně. V Evropském parlamentu tu eh, to tu zaznělo tak, že tu bylo nějaké představení jako v cirkusu, ale já opravdu nemám zkušenosti s prací v cirkusu a je mi eh, líto těch, kteří takovýmto způsobem vystupují. Chci říci, že jsem byl podpořen zástupci 27 členských států. Nyní k euru diskuze na samitu o euru nezabrala příliš mnoho času, protože se nám podařilo dosáhnout konsenzuálního paktu. A z čeho jsme vycházeli, z jakých prvků? Vidím, že skutečně za několik týdnů se nám podařilo dosílit paktu, který byl podstatou velkého koncensu. Já Samozřejmě jsme spolupracovali ruku v ruce s komisí. Nejedná se o úsporná opatření kvůli úsporným opatřením samých o sobě. Nám jde o to, abychom skutečně z dlouhodobého hlediska docílili zaměstnanosti a růstu. Musíme samozřejmě mít konkurenceschopnost, protože bez konkurenceschopnosti nejsme schopni se podařit eh, se prosadit do budoucna. Samozřejmě došlo k určitým omylům na úrovni národních států, na úrovni Evropské unie a naší smutnou úlohou je skorigovat tyto omily. Já si nejsem jist, že ty jednotlivé omily na ty, že jsme správně poukázali, dokonce ani ne tady v parlamentu. Jde o to, že když chceme se účastnit paktu, tak je možno to umožnit v každém případě. Když se budou setkávat členové eurozóny, což znamená, že tam e, e, bude moci se těchto účast těchto setkání zúčastnit 17 plus další země. Země eurozóny se e, setkávají z toho důvodu, aby učinili opatření, která se týkají eurozóny. Tyto země mají větší odpovědnost než ostatní země. A to z toho titulu, protože mají stejnou měny, ale my jsme otevřenou eurozónou, což znamená, že do budoucna se eurozóna bude rozšiřovat a je zcela normální, aby tyto země byly pozvány na setkání eurozóny. Po 24. březnu samozřejmě to bude platit o to více. Já osobně jsem přesvědčen, o tom, že eh, to není poslední kapitola týkající se zadlužení, ale v pátek se nám podařilo učinit zásadní krok a pomocí vaší spolupráce si myslím, že se nám podaří učinit další kroky, což znamená, že eh, se budeme snažit vykročit cestou správného řízení Evropské komunie. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, toto je závěr našeho dnešního zasedání. Děkuji vám.